Madame le président. Přichází pan předseda. Krá... Paní předsedkyně, pardon. Krásné dobré ráno vám všem. Dnes se bude jednat o otázce k ústnímu zodpovězení k vymícení mrzačení ženských pohlavních orgánů a proto dám nejprve slovo paní poslankyni k této otázce. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně.